A nyní máme e, společnou diskuzi o e, Gruzii, je to o asociační dohodě s Gruzií a máme zde e, zprávu pana Mamikinse. Pane Mamikince, máte slovo na čtyři minuty. Prezident, dámas un kungi, man ir liels gods pievērst Eiropas parlamenta uzmanību. Předsedkyně, Dámy a pánové, já bych chtěl apelovat na vaši eh, podporu, abyste ratifikovali asociační dohodu mezi EU a Gruzií. Dnes jsme překonali významný krok. Eh, Gruzie a lid gruzínský má nové příležitosti a možnosti eh, pro to, aby se z Gruzie stala stabilní země, evropská země. A gruzinská kultura vždycky byla důležitou nedílnou součástí evropské kultury a 69 procent Eh, eh, gruzinců podporuje asociační dohodu. Je to masivní podpora, což znamená i velkou odpovědnost pro gruzinské orgány. Ratifikace, zítřejší ratifikace zapadá do společné činnosti Evropské unie a Gruzie, která byla zahájena před osmi lety, když jsme zahájili akční plán mezi EU a Gruzií před pěti lety Evropská unie a partnerské země iniciovali program východního partnerství. Na začátku u kompletní realizace tohoto plánu se jevil jako příliš optimistický cíl, ale příklad Gruzie nám ukazuje, že je to možné že ti, kteří pracují odhodlaně eh, a systematicky, tak těm se to podaří. Já jsem byl překvapen, když jsem viděl, jak gruzijská vláda tuto činnost práci splnila, vůbec to nebylo snadné a, eh, a, a hm, zrealizovat významné reformy v tak krátké době. Je, bylo těžké potom přesvědčit podniky a hm, politickou elitu a společnost, že je třeba provést rychle někdy bolestné reformy. Eh, mm, některým západním evropským zemím to trvalo desítky let, než provedly reformy, které Gruzie provedla za pár let. Udělali toho tedy hodně a mm, pořád ještě tady ale je ve vzduchu celá řada otazníků do budoucna, například mm, je to boj proti korupci nebo problémy v Abcházii a eh, v Jižní Osety a další. Eh, mm, asociační dohoda ale znamená odpovědnost pro obě strany i pro Evropskou unii, která musí porávna, pomáhat Gruzii bojovat proti, eh, proti korupci, za svobodu médií, za nezávislé soudnictví a tak dále, udělat vše pro to, aby gruzinský lid eh, pocítil veškeré výhody této evropské volby. Milí kolegové, chci uvést, že díky asociační dohodě Gruzie E, e, čeká na pozitivní změny, větší obchodní výměny, tvorba nových pracovních míst, e, vizový režim a potom ta perspektiva, další perspektivy, více investic a tak dále a tak dále. Evropská unie také může profitovat z té možnosti, že může realizovat velké projekty v oblasti obchodu, energetiky, dopravy a v dalších sektorech. Evropské podniky budou mít nové příležitosti právě v Gruzii, budou moci tam investovat zcela bezpečně, budou moci prodávat, kupovat služby zboží a závěrem chci poděkovat všem kolegům, kteří se zapojili do přípravy této zprávy a děkuji za ratifikaci. Především děkuji stínovým zpravodajům a těm, kteří předkládali návrhy. Kolegové, já doufám, že to bude konstruktivní začátek, milí kolegové. Gruzinský lid eh, si zaslouží pozitivní změnu a já doufám, že my, členové Evropského parlamentu, že eh, budeme pomáhat těmto změnám. Děkuji a nyní má slovo za komisi pan Avramopoulos. Thank you, Děkuji vám, paní předsedající. Vážení eh, poslanci Evropského parlamentu, eh, tak především bych vám chtěl poděkovat za vaši zprávu, tedy panu eh, zpravodaji Amerikasovi v té zprávě zasnívá mnoho důležitých doporučení a signalizuje to také, že se eh, velice shodujeme na naší politice vůči Gruzi. Eh, silná podpora Evropského parlamentu bude důležitým signálem pro posílení našich vztahů s Gruzií a vytvoří také eh, vynikající podmínky pro užší spolupráci s Gruzií. Gruzie patří k těm předním zemím eh, našeho východního partnerství. Asociační dohoda, kterou zde dnes máme, je výsledkem eh, evropských aspirací Gruzie. Je také výsledkem naší rozhodnosti, rozhodnosti budovat demokratickou, stabilní a prosperující zemi v tomto regionu, eh, která je pro nás strategicky velmi důležitá. Gruzie eh, se bude měnit eh, během toho, jak budeme implementovat naši strategickou agendu. Eh, Gruzie si přeje prohlubovat ekonomickou integraci a politickou asociaci s EU. Gruzie bude zavádět reformy, kde tedy veřejný život se bude řídit evropskými hodnotami, jako je pluralitní demokracie, a větší respekt pro eh, řádné procesy a právní stát. Po podepsání a provizorním eh, použití této smlouvy eh, jsme měli první setkání z Gruzie. To bylo před měsícem v Gruzii. Týž den jsme dospěli k závěru, že Gruzie splňuje první fázi eh, vízového dialogu a je možné eh, spustit druhou fázi implementace. To bylo důležité v procesu přiblížení Gruzie k bezvízovému styku s Evropskou unii. Je třeba říci, že Gruzie eh, učinila významný pokrok po parlamentních a prezidentských volbách eh, v letech 2012 a 2013. A eh, to tež říci o místních volbách v roce 2014. Jenže, a to ovšem bylo také vytčeno a bylo to přijato eh, ze strany gruzinských partnerů, politické klima v zemi se musí zlepšit. Politická konfrontace a polarizace k tomu by nemělo Eh, do, docházet a je třeba zajistit prostor pro dialog mezi stranami. Současně je třeba říci, že Gruzie musí pokračovat v reformě soudnictví a zajišťovat právní stát. S potěšením vám mohu říci, že provizorní eh, použití eh, posílené dohody o posílené zóně volného obchodu už ukazuje první plody. Obchodní statistiky pro září jsou pozitivní a stabilní. Účinnost této smlouvy se teprve musí potvrdit, ale zářijová čísla ukazují na 50% nárůst dovozu eh, z Gruzie do eh, Evropské unie. Jde zejména o ořechy a eh, minerální produkty. Gruzie eh, se bude snažit o přizpůsobení eh, rámce pro malé střední podniky evropským podmínkám a dostane k tomu 51 eh, milionový podpůrný program. A nyní k těm odtrženým oblastem a nyní tedy především takzvané strategické partnerství mezi Ruskem a Jižní Abcházii. Něco podobného, eh, tedy úsilí v podobném vzduchu eh, v eh, Osetii se tady sledujeme s, s nepokojením. Tato takzvaná smlouva, ta napadá suverenitu a teritoriální integritu Gruzie také je škodlivá eh, pokračujícímu úsilí o stabilizaci bezpečnostní situace v regionu a v žádném případě eh, nepřispívá k deeskalaci. Také jde o něco, co odporuje principu mezinárodního práva a závazkům Ruské federace. Dovolte mi, abych ještě jednou potvrdil, že podpora Evropské unie pro teritoriální celistvost Gruzie, která nadále platí a je pevná. My eh, také jsme spolupředsedy eh, ženevských eh, zprostředkujících no, rozhovorů a máme v Gruzii pozorovací misi. Já bych chtěl zdůraznit to, jak si vážíme gruzinského příspěvku k misi OSN a Evropské unie ve Středoafrické republice. Zapojuje se takto Gruzie do naší společné bezpečnostní obrané politiky. Závěrem eh, mi dovolte říci, že partnerství mezi Evropskou unii a Gruzií je silným partnerstvím a bude ještě silnější, eh, jestliže Evropský parlament ratifikuje tuto asociační dohodu. Děkuji vám. Děkuji a nyní na minutu má slovo pan Oli Ren za výbor pro mezinárodní obchod. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, vážený pane komisaři. Gruzie je spolehlivým partnerem a Přála by si užší ekonomické a politické vztahy s Evropskou unii navzdory eh, důraznému tlaku eh, Ruska pro eh, zemi, jako je Gruzie, je dobrým rozhodnutím rozhodnout se pro volný obchod. V uplynulém desetiletí zahraniční obchod narostl o 500 až 600 a to je v důsledku eh, liberálního obchodního režimu předběžným uplatňováním prohlubené dohody o eh, volném obchodu od září se export eh, navýšil mm, z EU do 50% a to je dobrá bilance. Z našich východních partnerů e, Gruzie učinila nejvíc pro e, pokrok a zaslouží si ratifikaci e, této dohody. Dalším krokem pak bude provádění. My podporujeme Gruzii na její cestě a přejeme jí hodně úspěchů. Děkuji, pane René, a začneme teď s frakcemi. Na dvě minuty má slovo pan Štětina paní předsedající vážené dámy vážení pánové a kolegové přistupujeme k ratifikaci asociační dohody eu s gruzií po ukrajině a moldavsku třetí ratifikaci asociační dohody v tomto volebním období. návrh rezoluce kterou máte před sebou je výsledkem trpělivé práce představitelů frakcí jimž patří dík. propluli jsme mnoha úskalími dovolím si zmínit dvě z nich především jsme se při zpracování textu snažili nazývat věci pravými jmény. vraťme se pětadvacet let zpátky. rusko anektovalo abcházii. dva roky na to začala čečenská válka v níž ruská armáda pozabíjela eighty tisíc civilních obyvatel. v roce two thousand and eight okupovala ruská fifty eight armáda v jižní osetii. byla to tatáž armáda která vraždila v čečensku. letos ruská federace znovu dvakrát hrubě porušila mezinárodní právo obsadila krym a rozpoutala hybridní válku ve východní ukrajině. při formulování návrhu naší rezoluce jsme nepoužívali eufemismy a jasně jsme okupaci nazývali okupací. myslím že stanovisko evropského parlamentu a celé evropské unie musí reflektovat možnost že ruská federace bude i nadále porušovat mezinárodní právo a ruská armáda se bude dopouštět válečných zločinů. pokud nezaujmeme jasné stanovisko může se stát že poneseme část viny. kdyby totiž evropa jasně odsoudila agresi v čečně a v abcházii nebylo by agrese na ukrajině. důkazem toho je i fakt že ruská federace uzavřela novou dohodu s abcházií která může vést k přímé anexi některých částí gruzínského území a jejich začlenění do území ruské federace při vyjednávání textu jsme neopomněli upozornit na to že nový gruzínský režim byť byl po mnoha desetiletích zvolen demokratickou cestou kriminalizuje příslušníky bývalé politické garnitury. vážení kolegové dejte prosím této velmi důležité rezoluci zelenou. děkuji za pozornost. Frau Präsidentin! paní předsedající. Sociální demokraté eh, vítají dohodu o asociaci a dohodu o volném obchodu. Eh, jsme pro úzkou spolupráci s Gruzií. Zcela jasně říkáme, že ruské pokusy uzavírat eh, dohody s obsazenými územími a tím působit znepokojení v celém regionu, ty nás v ničem nezastaví. Já bych chtěl při této příležitosti poděkovat gruzínské vládě za inteligentní způsob, jak eh, se staví k tomuto konfliktu. Hospodářská spolupráce pomůže oběma stranám. Pomůže zreformovat a stabilizovat zemi. Lidé v Gruzii si všimnou, že nezávislá justice, právní stát, boj proti korupci transparentní zpráva a stát, právní stát jim pomohou. Měli bychom mít eh, výbor pro spolupráci tak jako s Ukrajinou a tak jako s Moldávií, tak tedy eh, vybudovat ho také pro spolupráci s Gruzií. Eh, to nás zblíží. Také, kolegyně a kolegové, musíme přemýšlet o tom, Eh, jak to změní poměry při vyjednávání, poněvadž eh, budeme stát na jedné straně my a na druhé straně Arménie a Azerbajdžán. Děkuji nyní pan Jurek za EKR na dvě minuty. Eh, děkuji vám, paní předsedající. Dnešní debata a rozhodnutí, které padne zítra, se zdají být o několik let spožděné. Eh, pozvání eh, Gruzii v eh, asociaci a otevření v možnosti kandidatury. To mělo nastat v roce 2008. Byla by to jasná odpověď na ruskou agresi. To, že se snahy odvrátit země v regionu od Evropy Eh, je třeba ukázat, že na to budou následovat kroky právě opačné a jasné z naší strany. Eh, škoda, že to nenastalo dřív, ale lépe pozdě než vůbec někdy. Ehm, někdo může říci, ano, ale přece nebylo možné eh, v minulých letech změkčovat evropské standardy. Ano, je to pravda, ale je čas na to, abychom pochopili, jak nám to řekl nedávno papež František, že oni nám dají neméně, než my můžeme dát jim. A právě tento myšlenkový přístup o výměně hodnot, výměně pozitiv, na tom je založena naše evropská solidarita. Odpor Gruzie proti ruskému útoku a e, jejich e, trvání na solidaritě a na našich společných hodnotách, to byla správná odpověď. Je třeba že máme, si uvědomit, že máme závazek e, pomoci stát, státům, které, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu. Dobře, že o tom jasně mluví naše rezoluce. Děkuji na dvě minuty. 30 má slovo pan Nart eh, z ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. To je strategická, zásadní, významná dohoda, poněvadž tady říkáme tím několik věcí. Za prvé, že Gruzie je Evropa. Za druhé, že jako Evropa eh, má zcela právo eh, realizovat svá přání, své národní cíle, včetně eh, plnohodnotného přidružení k EU podle článku 49 naší smlouvy. A za druhé, není to eh, prohlášení jen tak, aby se zalíbilo. Ne, je to něco, eh, co v podstatě je velice konkrétní a i jasně to i kritizuje, tu třeba eh, ty chyby, které eh, zatím tam jsou, třeba selektivní justice, to, že ještě někde se nesplňují eh, standardy. Je to rezoluce, která se snaží o mír, dodržování míru, dodržování hranic, to je důležitá věc a odsuzuje jakýkoliv akt, který by znamenal narušení bezpečnosti a míru, a to především tím myslíme invaze, a třeba eh, týká se to především Abcházeje a potom eh, Jižní Osetie s ruskou přítomností. Také eh, není to ale nic proti nikomu. Tady není to nic v rozporu. Přece to je legitimní zájem každé země. Je to velká země, Rusko, která je a musí zůstat velkým sousedem, ale také velkým přítelem Evropy, protože i Rusko je Evropa. A v důsledku toho toto je eh, v podstatě další věc, která vytváří tu jednotu Evropy a je to něco, co eh, eh, není něco, co by bylo proti někomu namířeno. Naopak je to v zájmu míru. Děkuji a za GUE na minutu pan Scholz. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, naše dnešní debata se navzory své komplexnosti o dohodách e, e, vyhýbá zásadním otázkám životní perspektivy e, gruzinského obyvatelstva z důvodu 35% nezaměstnosti a průměrnému platu 350 eur více než jedna třetina obyvatelstva zemi opustila asociační dohodou mají naděje eh, gruzínského obyvatelstva jasnou adresu, ale nikdo dosud neprohlásil, jak eh, má být eh, naplněna. Komise musí proto co nejdříve vysvětlit, jak hodla naplnit očekávání svébytného sociálně spravedlivého a ekonomického, ekonomicky zdárného rozvoje a tvorby dobrých pracovních míst. A i my zde v parlamentu se musíme přiznat ke své barvě. Navíc Gruzie se rozhodla rozhodla pro svou cestu asociace a proto bychom eh, my měli okamžitě přestat podkopávat dosud pružnou politiku Gruzie eh, v zájmu vyrovnávání se s Ruskem a eh, budeme-li nutit Gruzii k sankční politice, pak budeme zanedlouho muset diskutovat o kompenzaci vzniklých ztrát. Čas vypršel, ale ptám se, akceptujete modrou kartu pan, od pana Mavikince? 30 vteřin na otázku. Paní předsedkyně, já mám otázku. Zdali skutečně si myslíte, že vzdálení se Gruzie od EU by mohlo vyřešit ekonomické problémy? Myslíte si, že skutečně izolace Gruzie by mohla eh, být tou volbou, lepší volbou? Pane Šolci, 30 vteřin. Ich glaube, já se domnívám, že dohodou o volném obchodu jsou stanoveny určité eh, předpoklady, ale současně musíme uvažovat o tom, jak ekonomickou spoluprací s Gruzí uspůsobíme eh, zemi tak, aby byla schopna diverzifikovat své hospodářství a eh, nalezla ve spolupráci s hospodářskými partnery novou perspektivu. Děkuji. Děkuji, budeme pokračovat se představiteli skupin a za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 Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, kolegové. Dovolte předně, abych poděkoval našemu zpravodaji, eh, kolegovi Mamikincovi za vyváženou a eh, dobrou zprávu, která obsahuje mnoho eh, významných doporučení, z nichž jak gruzínská vláda, tak i kdokoliv jiný v Gruzii, kdo má zájem o politiku a evropskou budoucnost, může profitovat. Určitě je nyní na čase slavit. Asociační dohody, pokud mají být seriózními dohodami, se musí eh, oslavit a eh, já navrhuji, abychom to oslavili zítra a eh, žádám všechny z vás, abyste podpořili tuto asociační dohodu hlasováním. Musíme se na chvíli pozastavit a také poblahopřát gruzinským orgánům a vládě, které na sebe vzali značné oběti a změny. Eh, zpráva obsahuje celou eh, řadu, respektive výčet těchto změn, nebudu je opakovat, ale současně chci zdůraznit, že nechci napadat statistiku citovanou komisí, ale musíme mít na paměti, že dohody o volném obchodě nejsou pouze o prospěchu, také eh, mají určité sociální náklady. Takže eh, žádám komisi a parlament, aby sledovali velmi bedlivě, co se na regionální úrovni děje, na, eh, pokud jde o gruzínské hospodářství, ale také sociální schudožnost a každým rokem bychom se k tomu měli vracet. Děkuji pan na tři minuty. Děkuji, paní předsedající. Chci říct, že mezinárodní vztahy to je prostě obrovská, vždycky obrovská výzva. A teď jde o to, je to jako sklenice na stole před eh, vašimi zraky, ale je třeba ji eh, naplňovat velice opatrně, obezřetně, protože jinak by se mohla voda eh, přelít z té sklenice na stůl, ale my teď samozřejmě nehovoříme o vodě, hovoříme o mnohem závažnějších věcech v souvislosti s Gruzií a nesmíme k tomu přistupovat povrchně. Teď jde o to, aby země, která Eh, ukazuje, že je odva, že, že je připravena držet se závazků, že je třeba eh, na ní tedy ještě více tlačit, aby eh, se vyrovnala s konaňskými kritérii. Tady máme nicméně určité problémy v souvislosti s Gruzí a budeme se zdržovat hlasování. Každopádně Rusko se blíží víc a víc té červené linii a má v toto e, směru e, velké, velkou odpovědnost. Problémy se přibližují 14. listopadu 2013. E, Minister zahraničí Spojených států hovořil o TTIP, o partnerství s Východem a já se domnívám, že to nepřineslo nic jiného než řadu dalších problémů, spíš než nějaká řešení. To, co děláme, je vlastně pokračováním v konfliktu jinými prostředky, tak jak už to řekl Klausewitz pomáháme skutečně Gruzii a nebo pomáháme ve skutečnosti jiným těm lidem na druhé straně Atlantiku, kteří uvažují pouze e, v hodnotách e, milionů spotřebitelů pro své zboží. Tady jde o, e, dejme tomu, průmysl obrany, a velké nadnárodní monopoly, které se chtějí E, vydat novým směrem. Mně se to nelíbí, když hovoříme o určitých zásadách pouze tehdy, když se nám to hodí do krámu. Spojené státy e, nejsou zemí, kterou bychom měli slepě následovat. Před 25 e, lety padla berlínská zeď a celá raison d'être NATO vlastně přestala existovat. A teď eh, bychom měli dát pozor na to, abychom neučinili tu fatální chybu, jak to nazval Henry Kissinger. Evropa by mohla tady hodně prohrát, ale máme stále ještě šanci to změnit. Na řadě je pan Šuprad. Paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, s touto dohodou o přidružení Eh, jde Evropská unie dál a dál tou nerozumnou cestou. O co tady jde? Za prvé eh, chudnutí Evropské unie. Žádná země, která eh, od roku 2004 vstoupila do Unie, neměla HDP vyšší než průměr v Evropské unii. A další eh, země znamená, eh, znamenají 12, 12 bodů méně eh, a americký občan už má dva půlkrát větší příjem než průměrný občan Evropské unie. To je cena za členování dalších a dalších států k unii, států chudých a Gruzie je, z toho není výjimkou. Pak je tady eh, ta obrovská fraktura eh, mezi, eh, mezi Ruskem a Gruzí. Ruská federace má své vlastní zájmy, zájmy a své vlastní strategické vlivné oblasti. Tady došlo k určité chybě, my za ní teď platíme a samozřejmě Ukrajinci, Moldavci a Gruzínci si musí sami rozhodnout o své budoucnosti, ale každopádně je tady nebezpečí i občanských válek. E, jsou e, tady otázky zájmu o Francie. Jsou tady také otázky míru v Evropě a z těchto důvodů budeme hlasovat proti tomuto e, návrhu. Jsou tady dvě modré karty pro vás, pane kolego. Přijímáte je? První je paní Kanět. Děkuji. Když hovoříme o tom, eh, kolik jsme zaplatili za rozšíření a jak chudá je nyní Evropská unie, eh, tak se ptám vás, zdali si uvědomujete, že Evropský společný trh se zvětšil o téměř 100 eh, milionů. To znamená, že i lidé z Francie a z dalších zemí eh, tady mají další možnosti. 30 vteřin, další eh, odpověď. Eh, samozřejmě všichni ale musíme vidět, že se tady ztrácí průmysl, že země hodně, hodně ztratily. a je jednoznačné, že když integrujeme víc a víc chudých států a jejichž e, zlepšení situace je prostě nákladné pro celou Unii, jako to bylo nákladné pro Německo, tak my tím vkládáme na bedra evropských občanů obrovskou zátěž. Pan Jurek, 30 vteřin. Děkuji, paní e, předsedající. Já chci říct, e, pane poslanče, asi tolik. Počkám, až se nasadíte sluchátka. Uvědomujete si, vážený kolego, že Evropská unie eh, si svazuje eh, ruce měnovou unii. Náklady na měnovou unii jsou mnohem vyšší než náklady na rozšíření. Skutečně jsme zlepšili hospodářskou situaci rozšířením. To je tak odpověď. Já se domnívám, že Gruzie je evropská ze své podstaty, podstaty své identity, ale před, volným, eh, před volnou směnou tady máme možnost eh, vlastně před dohodou o volném obchodu máme možnost e, obchodních výměn a e, jde o to, abychom teď ochraňovali svoji ekonomiku. Jistě, měnové náklady jsou značné, ale s tím jsme také bojovali. No, Budeme pokračovat a slovo má pan Preda na dvě minuty, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem vždy překvapen, když tady slyším, jako to bylo včera, eh, názory Moskvy vyjadřované s takovým rétorickým nadšením. Pane Šoporád, vy se mílíte, pokud jde o vztahy z NATO. Ty země, které jste uvedl, eh, Moldavsko, eh, to tam nepatří. Vlastně vyrábíte takovou historii, která je, je verzí vašich přátel. A jestli jsem tomu dobře rozuměl v tisku, tak eh, vy vlastně dostáváte i peníze. Le Front National dostává peníze z Moskvy. Takže my jsme opravdu šokováni, když vidíme takovéto e, názory. Ano, já vím, vy řeknete, že to jsou půjčky a že půjčky prostě v Evropě jsou možné. Ano, to bude vaše odpověď, ale uvědomte si, pane Šoporáde, že v Gruzii stejně jako v Kišiněvu v Moldavsku nebo jako v Kijevě na Ukrajině si lidé vybírají mezi e, svobodnou společností, společností volného obchodu nebo sovětskou politickou Ehm, eh, autoritativní vládou. A autoritativní vláda, ta prostě chce rozhodovat i za jiné. Lidé v Gruzii, lidé v Moldavsku, Ukrajinci si chtějí sami rozhodnout, nikoli, aby se rozhodovalo o nich v Moskvě. A mají právo si takovou evropskou perspektivu také eh, načrtnout. A jestliže eh, chcete z Moldavci, Ukrajinci, Gruzínci vést jakousi válku, tak to opravdu není vhodné fórum, kde to hlasáte. My jsme pro solidaritu a proto EPP bude nadšeně hlasovat pro eh, asociační dohodu, tak jako to bylo i v případě Moldavska a v, v případě Ukrajiny. Děkuji vám za pozornost. Eh, vážení eh, přátelé, je tady modrá karta, přijímáte? Ať si tu modrou kartu pošle do Moskvy. V tomto fóru, vážený pane, nesmíme dezinformovat kolegy. My jsme nedostali peníze z Moskvy, my jsme si půjčili peníze od soukromé banky, protože my také jsme svobodni si eh, vzít půjčku. Půjčka to není to tež, co dar a to je důležité. My tu půjčku budeme soukromé bance splácet. Za druhé, vážený pane, když hájíte eh, určitou eh, strategické směrování Moskvy, já vám hned neříkám, že jste agent Washingtonu. Vy máte právo na názor, já mám právo na názor. A hovoříme prostě ze svého hlediska. A já hovořím z hlediska Francie a Evropské unie. Děkuji, pane Predo. Je tady ještě modrá karta pana Karima. Přijmete? pan Karim. Pane Predo, já děkuji, že jste přijal moji modrou kartu. Vy jste tady nadesl velice důležitou věc. To je bez bezesporu velice důležitý aspekt, když tady slyšíme eh, některé eh, antievropské eh, pravicové věci, ale pak na druhé se ta straně tady hovoří proti NATO a hovoří se i proti vlastnímu členskému státu. A pak to eh, vypadá jako pro Putinovský. To je prostě určitý takový vzorec. A pak vidíme, že peníze eh, z Moskvy směřují do těchto skupin. A nemáme jenom jednoho eh, vůdce politické strany. Je jich více. Nebylo by dobré vést nějaké šetření? Pane Predo. Pane Predo, chcete na obě otázky odpovědět, prosím, na jednou. Obě modré karty odpověste na jednou na obě. Já eh, panu Šoporadovi nebudu odpovídat, protože já jsem od začátku řekl, že svou otázku má poslat Putinovi eh, svým přátelům v té soukromé bance to může poslat. Ale odpovím na to, co řekl eh, náš kolega, náš druhý kolega. Ano, jistě, jsou tady určité operace, které probíhají s mm, Národní nacionální frontou, ale také něco probíhá i na Moldavsku. Ano, protože tady jistě soukromé banky Eh, prostě dělají vše, co je třeba a proto, aby vedli kampaně. A tady zde toto fórum Evropského eh, parlamentu ve Štrasburku i v Bruselu, to prostě není fórum, kde se má vyjadřovat Moskva. To je vše a děkuji vám za pozornost. Děkuji, nyní pan Boštinaru na minutu a půl. Eh, děkuji vám. Ano, občas míváme pocit, že tady hovoří Moskva, ale to je potom jiná pohádka. progreselor podepsání podepsání eh, dohody eh, s eh, touto zemí, to je vlastně uznání podpory, kterou Evropa pod, poskytuje gruzinskému lidu. Tady je povinností pro Unii, aby podpořila Gruzii a využila všechny, včetně ekonomických prostředků, aby bylo možné vyvážit eh, tu moc, destabilizační moc ze strany Moskvy. Přátelé z Gruzie eh, dostávají podporu, aby mohli postupovat směrem k Evropě. Vážení kolegové, já vás prosím, abyste přemýšleli eh, Gruzii jakožto o takovém mm, součástce takového pucle skládačky. Rusko nedávno podepsalo partnerskou dohodu e, s e, Abcházií. To je také e, způsob, jak se snaží potvrdit svou úlohu v celém tomto zamrzlém konfliktu. A pak jistě také se použitím typicky ruských metod dostat do tohoto regionu. Já bych vám chtěl říct, že asociační dohoda je začátkem celého souboru opatření, které jsou zapotřebí, abychom těmto přátelským zemím pomohli. A to je také strategicky důležité pro Evropskou unii. Děkuji. Děkuji, pan Tenok, na jednu minutu. Pane předsedo, jestliže ruská agrese pokračuje na gruzínském území, tak odsuzujeme obžalobu bývalých členů vlády a máme obavy ohledně selektivní justice, zejména v případě bývalého prezidenta. Přesto to však byl skvělý rok pro utužení partnerských vztahů mezi Evropskou unii a Gruzií. My jako skupina vítáme eh, tu obchodní dohodu i asociační dohodu, eh, protože to umožňuje politickou asociaci Gruzie eh, s Evropskou unii a kromě toho ekonomickou integraci na největší trh na světě. Podepsáním této smlouvy se Gruzie zavázala konsolidovat právní stát, včetně nezávislosti justice, provést legislativní reformy a posílit respekt k základním lidským právům a svobodám a posílit demokratické instituce. Dalším aspektem této smlouvy je, že značně zvýší politický dialog mezi Gruzií a Evropskou unii a zlepší zapojení občanské společnosti a také zlepší toleranci vůči menšinám. E, to nejsou pouze nějaká pravidla nebo regulace, je to opravdu dobrá smlouva, která přibližuje Gruzii Evropskou unii a pomáhá jí e, odolávat ruskému revanšistickému tlaku. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Auštrevičius na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Zítra to bude historický krok pro Gruzii a pro vztahy mezi Gruzií a Evropskou unii. Země, která je nejvíce na východě, zůstává odána rozhodnutí být evropskou, které učinila již v roce 2003. Já bych chtěla, chtěl také říct, že gruzínský lid věří Evropské unie a e, je oddán e, tomu směřování do Unie, zvlášť e, v souvislosti s konáním svého souseda teď je třeba tvrdě odsoudit snahy po anexi Eh, části Gruzie prostřednictvím toho, co dělá Ruská federace s Abchází. Eh, bude zapotřebí, aby se gruzínská vláda a gruzínští občané teď vrhli do práce. V roce 2015 právní harmonizace bude znamenat nějakých 270 právních iniciativ. Zároveň bude muset Gruzie pokračovat v demokratických reformách, posilovat eh, tržní ekonomiku, zvyšovat životní úroveň občanů země a rovněž eh, očekáváme, že i justiční systém Gruzie eh, vydrží test a bude transparentní a eh, objektivní. Gruzie potřebuje národní smíření, neméně tak jako i právní přistou, právní srovnání s evropským právem. Děkuji paní Hautala na jednu minutu. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Můžeme poblahopřát Gruzii, protože si země vybrala svobodně a 69 občanů země si přejí, aby tato dohoda o přidružení se zhmotnila. Takže tady se e, jedná i z naší strany o e, prakticky konsensus, takže i my si přejeme takovýto výsledek. V Gruzii došlo k výraznému pokroku ohledně nezávislosti E, soudního systému, ale musím tady zdůraznit, že tato práce musí ještě pokračovat. Všechna obvinění eh, musí být eh, řešena a vyšetřována naprosto odděleně od nějakých politických vlivů. Musíme také velice dbát na eh, obchodní vztahy, které byly narušeny vzhledem k tomu, že jsou tady různé tlaky. Někteří se obracejí k Evropské unii, další k hospodářské euroazijské unii a e, jde o to, aby země mohla obchodovat e, tak, jak si bude sama přát. E, vzhledem k politickému procesu v zemi došlo také k některým problémům ve spolupráci s vládou a teď snad je situace lepší. Danke, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Dnes tu debatujeme o třetí asociační dohodě z, z nějakého státu z EU a je to nádherná Gruzie. Tato země učinila neuvěřitelné pokroky například v oblasti vnitřní bezpečnosti, ale eh, je potřeba také zmínit, že eh, Gruzie se aktivně angažovala na podporu svobody a demokracie. A je také potřeba, aby demokracie eh, fungovala v tomto parlamentu. Tady eh, kolegové polemizují takovým způsobem, který neomežňuje nikomu jiný názor, vážení kolegové. Eh, pokud by se občané starali o toto hlasování, tak si myslím, že by nesouhlasili s touto asociační dohodou. Nicméně zpátky k věci je zapotřebí podporovat mír a chovat se zdrženlivě. Místo toho ale dáváme eh, biankošeky, tak jako to bylo v případě katastrofy na Ukrajině. My působíme tak po, po, poněkud misionářsky, abych tak řekl, a chceme asociovat jeden stát po druhém a eh, chceme, aby občané tedy měli bezpečí. Nicméně toto bezpečí je eh, potřeba nést odpovědností. Děkuji, paní Kalněte, na dvě minuty. Pane předsedo, vážení kolegové, zítra dojde k ratifikaci asociační dohody a já bych chtěla zopakovat, že my jsme uzavřeli tuto asociační dohodu s celou Gruzií, včetně okupovaných území Abcházie a regionu Tchinvali a znovu říkám, že vyzýváme Rusko, aby ukončilo okupaci těchto území. Ve společnosti, která s drtivou většinou podporuje integraci e, této země do západních institucí, včetně Evropské unie, musí být povinností hlavních politických sil e, působit v duchu konsenzu a snažit se o implementaci reforem, které pramení z asociační dohody. Proto musíme všemi prostředky zajistit, aby gruzínská vláda eh, dokončila vyšetřování eh, údajných porušování zákonů a necílili pouze na své politické oponenty. Eh, všichni víme, že dnešní, pozice, že dnešní opozice je zítřejší vládou. A to je, ten, to je pravda, která platí jak pro současnou vládu Gruzie, tak pro ty minulé. A naše usnesení také říká, že Gruzie stejně jako jakýkoliv jiný evropský stát má evropskou perspektivu a může požádat o členství v Evropské unii. A e, já doufám, že přijde den, kdy Gruzie se stane součástí e, procesu rozšíření Evropské unie. Děkuji. Pan Mamikin zvedl modrou kartu. Eh, přijímáte ji, paní Kalněte? Paní Kalněte, přijímáte modrou kartu od pana Mamikince? Děkuji, pane předsedo. Paní Kalněte, pokud jsem eh, pochopil eh, vaše stanovisko, tak vy jste vy tady vlastně stavíte dvě protichůdné možnosti. Buď je země v kontaktu s Ruskem, anebo spolupracuje s Evropskou unii. Možná bychom si uměli představit ale situaci, ve které je země integrována do Evropské unie a zároveň má velice dobré ekonomické kontakty s Ruskem. Pane Mamikinci, samozřejmě vybrat si integraci do Evropy neznamená, že se musíte izolovat od zbytku světa. Vezměme si například Srbsko, které je kandidátskou zemí, už nyní má status kandidátské země Evropské unie a zároveň má dohodu o volném obchodu s Ruskem. Samozřejmě eh, každá země si může vybrat a zároveň si tedy může vybírat partnerské země. Ale to, jak se nyní Rusko chová ke svým sousedům, je, volí, je, je nutí volit buď a nebo, což si myslím, že je nepřijatelné. Paní Piry na minutu a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla plně podpořit schválení této asociační dohody. Je to logický krok, který přispěje k ekonomickým a sociálním reformám v Gruzii a právě to tamní občané chtějí. Nicméně to není konec procesu, je to naopak začátek spolupráce s Evropskou unii. Takže já doufám, že ratifikace v členských státech proběhne co nejrychleji, abychom mohli začít s hlubokou spoluprácí a ekonomickou integrací. Takže tady to znovu zdůrazňuje význam členských států. Ty musí ukázat, že eh, Evropská unie to bere vážně a že její obavy eh, také by měly být brány vážně. Eh, přístup Gruzie nebo postoj Gruzie vůči Evropské unii se zakládá na společných hodnotách, jako je ochrana lidských práv, a e, další hodnoty. Vláda se snaží o budoucnost plnou prosperity a proto je potřeba zamezit polarizaci. Právě proto tady hrají důležitou roli střední vrstvy obyvatelstva a je e, zároveň potřeba e, se věnovat těm reformám a jim také do, smlouvou mezi Ruské, Ruskem a Abcházií, což je vlastně což zkrát, přítomnost Ruska v těchto pohraničních oblastech eh, zkrátka existuje a my předtím nemůžeme zavírat oči. Evropská mise v Gruzii bude pokračovat ještě dva roky. Eh, děkuji, pan Belder, dvě, jednu minutu. Eh, děkuji, pane předsedo. To je zajímavá otázka na rok 2015 a sice eh, výsledky mezinárodních jednání mezi zeměmi o iránském eh, jaderném programu. A to se také vlastně vyváže i k tomu této rozpravě, to je o vztazích mezi Gruzií a EU. Já to vysvětlím eh, působení eh, mnoha podniků eh, v Gruzii ukazují, že tady je legální podnikání a legální vazby, které ukazují, že tady je vazba mezi touto zemí a kontroverzním jaderným programem v Iránu. A má naléhavá otázka na komisi zní, jaké kroky učiníte vůči gruzínským orgánům eh, ve vztahu k vazbám na iránské jaderné iniciativy, které se projevují v Gruzii. A jak se na to eh, díváte v této poslední fázi těchto jednání. Prosím jednu minutu, paní Lunáček. Eh, děkuji. Eh, jako kolegové říkají, že zelení vítají toto dohodu a je to věc, kterou podporuje v Gruzii jak vláda, tak opozice a prakticky 70 obyvatel Gruzie a to je velmi důležité. Je to vlastně konsensus ve prospěch EU, který může vydláždit cestu eh, k Eh, v lepši, zlepšení politické eh, atmosféry a také eh, vytvořit i vazby mezi většinou a menšinovými silami a také otevřít cestu k potenciální možnosti využít této situace. Tato usnesení také odsuzuje eh, projevy islamofobie a homofobie, které se projevily v zemi a také to, že soudní moc nedokáže efektivním způsobem eh, jednat v oblasti justice. Já položím otázku komisi. Budete eh, monitorovat gruzínské orgány v těchto všech různých oblastech a budete je nutit, aby plně respektovali standardy EU, zejména v oblasti posouzení dopadu eh, v environmentálním smyslu pro velké eh, země. Není prosím, eh, pan Plenkovič. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místopředsedo, já podporuji, mm, co řekl pan Mamikins o asociační dohodě s Gruzií. Vedli jsme řadu diskusí eh, v výboru AFET. Zítra bude velice důležitý den pro Gruzii. Bude to začátek nové etapy vztahu s EU. A je to také potvrzení eh, toho, že Gruzie patří do našeho partnerství, do našeho východního partnerství a Eh, také následuje další eh, dvě země, tedy Moldavsko a Gruzie, následují příklad Ukrajiny. A nyní tyto tři země eh, jsou v jakémsi stavu zamrzlého konfliktu v jejich sousedství pod dominancí Ruska, které se snaží najít své místo a vnutit těmto zemím jejich tedy jsou vlastní vůli. Tady vznikají eh, politické vazby, vytváří se ekonomické vazby a eh, také eh, jde o bezpečnostní situaci všech těchto tří zemí. Je to velice důležitý nástroj pro posílení systematických, systémových otázek, jako je vytváření právního státu, dobrého justičního systému a také především zajištění nezávislosti soudů Naši gruzinští kolegové mohou používat zvláštních poradců z členských, stany, z členských zemí EU, kteří jim mohou poskytnout své know-how. Nebylo by dobré dívat se eh, na Gruzii, justici, právní stát, které by mohly být používány pouze selektivně. My jim přejeme velmi eh, mnoho odvahy a také přejeme si, aby uspěli. Děkuji. Pan Howitt na minutu a půl. Byl to dlouhý a složitý den, nicméně toto je nesmírně významná debata, která bude udávat to nové kapitoly vztahu mezi EU a Gruzií. Je jasné, že tato zóna volného obchodu bude mít dlouhodobý příznivý efekt na gruzinskou ekonomiku a její občany i jejich životy. Už nyní zhruba třetina obchodu z Gruzie probíhá s Evropskou unii a to se po této smlouvě masivně zvýší. Chtěl bych také pochválit ty reformy, které už začaly. Setkal jsem se s předsedou zahraničního výboru gruzínského parlamentu a mohl jsem s ním oslavit některé důležité kroky směrem k, jestli mohu říci, sociální demokracii v této zemi pod současnou gruzínskou vládou, kde vzniká pracovní, zákonník práce, antidiskriminační zákon a tak dále. Tato smlouva je ale o tom, že my jednáme s Gruzií a nechceme eh, jaksi eh, se účastnit vnitřních rozporů eh, mezi jednotlivými politickými stranami v Gruzii. Samozřejmě jsou, tu budou zůstávat určité obavy, zejména ohledně oblasti justice. Tady panují obavy ze selektivní justice. Samozřejmě je zapotřebí vyhnout se tomu, aby se soudní systém stával politickým nástrojem. Ale na závěr bych chtěl říci, že má vláda v Británii zatím ještě neratifikovala tuto smlouvu. respektive Chorvatsko je desátým státem, který smlouvu ratifikoval, zatímco eh, zatímco Spojené království ještě ne. Já doufám, že to udělá co nejdříve. Pan Karim na jednu minutu, prosím. Děkuji. Jako předseda delegace pro Jižní Kavkaz mám velkou radost, že zpravodaj eh, velice jasně prohlásil, že Gruzii je zajištěna evropská budoucnost. Gruzinci musí vědět, že mohou být ujištěni o evropské solidaritě a eh, jedním z dokladů toho je prodloužení naší monitorovací mise. Gruzínská vláda má před sebou jasně vytyčenou cestu a nyní je čas implementovat to množství plánovaných reform, které předpokládá asociační dohoda. Uvědomujeme si značné politické výzvy, které tyto změny představují, nicméně ty reformy musí být naplněny. Monitorování implementace asociační dohody a zároveň obecné dohody o volném obchodu samozřejmě přísluší společnému parlamentnímu výboru. Tento parlamentní dohled nad tímto projektem by měl být vždycky konstruktivní a měl by být ochoten se přizpůsobit jakýmkoliv budoucím Eh, výzvám, eh, zejména ze strany Ruské federace. Já doufám, že zítra se nám podaří rozhodné a jasné hlasování, eh, které jasně vyjádří pozici celého parlamentu vůči Gruzii. Pane Karime, máte modrou kartu od pana Carvera, přijmete ji? Prosím, pane Carvere, máte 30 sekund. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Karima, že jste přijal modrou kartu. Váš lídr, britský premiér, požadl, požadoval, aby se Evropská unie od, od, táhla od Atlantiku až po Ural. A teď hovoříme o Gruzii. Takže jak daleko si myslíte, že půjdou přání vašeho premiéra? Evropská unie, která se zakládá na našich hodnotách, je Evropská unie, která bude sloužit nejen lidem v Evropě, ale na celém světě. A to, že má země a má vláda, má vizi Evropské unie, která je silná a sjednocená a skládá se ze států, které sdílejí naše hodnoty, eh, tak myslím, že za to se může celý tento parlament postavit, takže já zcela souhlasím s pozicí mého premiéra. Děkuji, pan Adaktuson, na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo poslední roky eh, eh, se gruzínský parlament zavázal k mnoha novým legislativním reformám, které by e, umožnily hlubší spolupráci s Evropskou unii. Rozhodnutí o schválení asociační dohody mezi Evropskou unii a Azií je výsledkem těchto snah a je historickým krokem na cestě Gruzie ke svobodě. Gruzie si vybrala evropskou cestu. Gruzie si vybrala tuto cestu navzdory ruské hrozbě a navzdory navzdory vydírání. E, Rusko si totiž uvědomuje důležitost této smlouvy. A to si uvědomuje i Ukrajina. Ukrajinský prezident Porošenko e, nyní eh, na, na, nazval podepsání asociační dohody s EU a Ukrajinou největším okamžikem ukrajinské historie od pádu Sovětského svazu. Eh, pane předsedo, eh, pro Gruzii je asociační dohoda důležitou otázkou budoucnosti. Jde tady o důležité rozcestí. Bude Gruzii dovoleno přiblížit se Evropské unii, anebo se nechají gruzínští lidé ovládat mocipány v Moskvě. My, kteří jsme hlasovali ano pro eh, asociační dohodu, jsme se postavili na správnou stranu historie. Ti, kteří se rozhodnou hlasovat proti, si vědomně vyberou cestu Vladimira Putina. Eh, když Evropský parlament eh, hlasoval o asociační dohodě s Ukrajinou, eh, celá eh, frakce EFDD, včetně zástupce z mé země ze Švédska, hlasovali s Putinem. Já myslím, že v tomto sále je mnoho z nás, kteří, které by zajímalo, jak to bude tentokrát. Bude EFDD e nebo části EFDD dále hlasovat pro Putina, anebo budou hlasovat pro právo Gruzie rozhodovat o své vlastní budoucnosti. Děkuji. Děkuji, pan Liberacký, na jednu minutu. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji vám, pane předsedající. Nejprve dovolte, abych zpravodaji poblahopřál k této zprávě, která má historický význam. To je ten moment, eh, na který si budeme pamatovat a za pár let si řekneme, ano, tehdy to všechno začalo na té evropské úrovni. Ti, kteří mají nějaké pochybnosti a kteří přicházejí s různými nápady, tak dovolte, abych eh, těmto lidem řekl, podívejte, toto je další země, pro kterou je Evropská unie cílem. Chce akceptovat naše hodnoty, chce zavést náš systém eh, a tak dále. Pro Gruzii jako takovou je to počátek obrovského úsilí. E, bude to obrovské úsilí, které budete muset e, vyvinout, abyste mohli vstoupit do Unie, je třeba říci. Ale tady nejde o nějaké dilema e, Putin nebo Evropská unie. Gruzínci sami si vybrali Eh, vybrali si Evropskou unii, samozřejmě země musí spolupracovat s Ruskem, ale my jim budeme pomáhat. Děkuji. Na řadě je pan Marias, jedna minuta. Pane komisaři, pane Avramopulosi, dohoda mezi Evropskou unii a Gruzií pomůže této zemi na její cestě k Unii, ale musí být eh, vše založeno na dodržování lidských práv, eh, právního státu a práv menšin. Chci eh, teď říci gruzínským orgánům, gruzinské vládě, aby plně respektovala práva menšin, práva řecké menšiny, která v Gruzii pracuje a žije po celá staletí. To znamená, že je zapotřebí, aby gruzínské orgány zajistily, že se tito lidé mohou vrátit domů, jak si někteří z nich přejí, a zároveň že e, domy, e, které byly nelegálně zabrány třetími stranami, budou vráceny příslušníkům menšin a že ta, tyto menšiny budou respektovány. Chceme tedy v tomto směru, pane Avramopoulosi, abyste konal. Další je pan Kukan na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Rok 2014 je třeba vnímat jako bezprecedentní datum na cestě eh, Gruzie k Evropské unii. Podepsání dohody o přidružení se zhmotnilo. Přes to, že situace v regionu je velice napjatá, eh, proměnlivá a přes tlaky ze strany Ruska, měli bychom všichni přivítat především ten velký konsensus napříč politickým spektrem v Gruzii a napříč jejím obyvatelstvem ohledně eh, směřování po cestě k Unii, dámy a pánové eh, takovéto velmi silné Proevropské přesvědčení, pokud se takto vyjeví, tak je naší e, povinností zemi pomoci v její strategickém e, směřování. Tím spíš, že hlavní vnější tlak přichází z Ruska, e, které i nadále okupuje Jižní Osety a Abcházii, což jsou gruzínské regiony. Je třeba podporovat reformy v zemi, a s těmi posledními událostmi v Abcházii eh, je tady ještě větší nutnost, abychom přesvědčivě ukázali eh, Gruzii, že stojíme při ní. Dohoda o přidružení je prvním významným krokem a otázka eh, zrušení víz dalším, jak doufáme, že také k němu dojde. Doufejme, že tady nebudou žádné velké překážky na cestě eh, Gruzie k Unii. Jistě, země má před sebou obrovské reformy. Ta cesta bude dlouhá, komplikovaná a obtížná, ale nepochybně eh, lze tuto cestu usnadnit právě prostřednictvím zavázání se k evropským hodnotám a k evropskému směřování s naší aktivní účastí. Děkuji. Pan Kristea na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Zítra parlament rozhodne o ratifikaci e, třetí e, e, generace dohody o přidružení mezi Gruzií a Unii. Je to zároveň také uznání ambicí Gruzie a jejího závazku směřovat k Evropské unie víme, že toto rozhodnutí o přidružení s Gruzí jde eh, vlastně jako následek eh, předchozích kroků eh, v tomto směru, které parlament učinil vůči Ukrajině a Moldávii. Je to otevření nové kapitoly, ve které je jasné odhodlání všech tří zemí směřovat evropskou cestou doufám, že eh, členské státy budou brzy eh, rychle postupovat se svými ratifikačními procesy. Pan Piotrovský na jednu minutu. Work. Yeah? Okay, Mikrofon nefunguje, ne? Teď už ano, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Rozhodnutí institucí EU a zpráva Evropského parlamentu odpovídají očekáváním gruzinského lidu. V Gruzii máme všeobecný konsensus. Chtějí jít cestou směrem k NATO a k EU. A musíme si uvědomit, že tato cesta byla Eh, také otevřena evropskými představiteli v roce 2008 tehdy, tehdejší polský prezident Lech Kačonský a také eh, Sarkozy, eh, prezident Francie, jasně toto ukázali. Jsme velice rádi, že se podepisuje asociační dohoda s Gruzií a já také jsem velmi rád, že je tato dohoda také s Ukrajinou. Eh, v bodě 45 eh, apelujeme na Gruzii, aby plně projevovala a aplikovala ehm, environmentální pravidla při budování velkých podniků, zejména energetických. Toto je velmi mladá demokracie a tady bychom možná měli být trošku flexibilnější. Děkuji. Děkuji vám a dalším řečníkem je pan Hekmark na dvě minuty. Pane předsedo, mnozí řečníci už přede mnou řekli, že jde o historický krok. Znamená to, že rozšiřujeme příležitosti pro, také pro lidi v Gruzii. A to je v zemi, která stále je, je pod hrozbou Ruska. A také jsou tady vojáci, ruští vojáci, kteří obsadili kus Gruzie. To je velký tlak a je důležité zcela jasně říci, že když tady je ta takováto agrese vůči Gruzii ze strany Ruska, je to prostě stejně nepřijatelné, jako eh, když je takováto agrese ze strany Ruska vůči Ukrajině. Musíme také vidět, že jde o příležitost, kterou je třeba využít ze strany Gruzie, ze strany gruzínské vlády. Je to otázka volného obchodu, investic, spolupráce v celé řadě oblastí. A znamená to, že gruzínská vláda musí reformovat e, Gruzii, musí pokračovat v reformách, které byly započaty. Není přijatelné, aby tady byla selektivní justice, kdy e, gruzinská vláda to takto využívá vůči své dnešní opozici. Současně Gruzie se dnes dostává blíže k Evropě. Gruzínská vláda musí zajistit, že také společnost se bude blížit k evropské demokracii. Jde o posilování občanů Gruzie, ale jde také o využívání všech příležitostí, které eh, nabízí tato dohoda. Je to historický okamžik, ale je to také velká výzva po gruzínskou eh, vládu, aby se zastavilo se selektivním uplatňováním justice. Děkuji vám. A pan Pikula, já jednu minutu. Eh, chci blahopřát kolegovi sovi. Teď právě Gruzie potřebuje podporu Evropské unie nejen proto, aby se dále posílil demokratický eh, vývoj i ekonomický rozvoj, ale eh, také, aby se jasně vyslal signál podpory Eh, pro zachování eh, územní celistvosti a eh, v boji proti separatismu. Musí být jasné pro obě strany v Tbilisi, že reforma justice je velice důležitá. Dohoda, asociační dohoda s Gruzí je velice důležitá a Bohužel po eh, anexi Krymu je celá oblast Černého moře velice konfliktní oblastí. Tento region je přitom velice důležitý, protože Kavkaz a oblast Černého moře nebyly ještě eh, zahrnuty eh, do podobných operací EU jako Balkán nebo Balt.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 Pane předsedo, vázání dalších států na evropský vnitřní trh je v podstatě pozitivní, zvlášť když to znamená reformy v partnerských zemích a reformy směrem k demokracii, státoprávnosti a tak dále. A zároveň nám to dává strategicky zajímavý přístup k ropě a zemnímu plynu u Černého moře. Ale já se ptám, jak je možné, že v těch nejambici, nejambicioznějších dohodě mezi eh, Evropskou Evropské unii, mezi Evropskou unii a Georgií je eh, formulace, eh, která se týká eh, integrace Gruzie do NATO. To bychom neměli vůbec zmiňovat, protože tady jde o náš postoj vůči mezinárodnímu právu. V dohodě o volném obchodu mezi EU a Gruzií eh, bychom se měli omezit pouze na tyto vztahy. Jak je možné, že Evropská unie eh, tady vyjadřuje nějaké obavy, že Rusko by to mělo brát jako ohrožení svých politických a hospodářských zájmů? Zvlášť když eh, podílení se Gruzie na, krizových, na projektech krizových managementu v evropské obrané politice bylo požadováno a zároveň se tady má zahájit školení v této oblasti. Děkuji. Pan Martušelo na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tato debata uh, ukazuje, jako bychom, jako, že z této debaty to vypadá, jako bychom vymýšleli ty dohody jenom proto, abychom eh, naštvali Rusko v případě Ukrajiny a Gruzie, ale tak tomu vůbec není. My chceme volný obchod a chceme pomáhat eh, těmto částem Evropy, aby se rozvíjely. Právě proto Evropská unie eh, využívá svého práva eh, uzavírat dohody se zeměmi, které se posouvají rozumným způsobem na cestě směrem k demokracii. V roce 2012 a 2013 se konaly eh, volby eh, západního stylu, abych tak řekl, což přispělo k tomu, že máme nyní vyšší důvěru ve schopnost Gruzinců dodržovat dohody, které jejich země uzavře. Je zřejmé, že ještě je potřeba učinit mnohem více, aby byla Gruzie plně důvěryhodným partnerem Evropské unie. Nicméně už nyní jsme vlastně eh, vložili do této země důvěru. Věříme totiž v trh a věříme v platnost smluv, které uzavíráme a v žádném případě, opakuji, v žádném případě to neděláme proto, že bychom se snažili chovat nějak neúctivě ke komukoli, jak si někteří kolegové představují. Takže pokračujme dále ve stejném duchu, pane předsedo, pokračujme s rozšiřováním eh, Evropské unie a zapojme i tyto země na východě a pomozme přispět k tomu, aby z Evropské unie se stala opravdová unie národů. Děkuji, paní Moody, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo Pan Garabašvili, eh, gruzínský premiér, ve své řeči tento týden hovořil o sdílených hodnotách a tyto společné hodnoty sahají mnohem dále než pouze na obchod. Já vítám asociační dohodu a vítám pokračující pozitivní vztahy mezi Gruzií a Evropskou unii. Eh, vztahy, jejímž cílem je zlepšovat životy v obou eh, těchto oblastech. Prostřednictvím širšího rámce spolupráce musíme podporovat gruzínskou vládu ve vyvíjení sociální regionálního modelu. E, vláda už nyní odvádí skvělou práci a zapojuje občany a občanskou společnost do demokratického procesu a plní sociální politiku. E, dobrým příkladem je nedávný antidiskriminační zákon. Pouze gruzínská vláda může v konečném důsledku e, dosáhnout hlubšího sociálního modelu, ale já se těším na spolupráci a velice rádi poskytneme veškerou podporu k tomu, abychom mohli dostat těmto společným hodnotám. Děkuji. Pan Landsbergis na dvě minuty. Dámy a pánové, zítra s ratifikací dohody o přidružení s Gruzií eh, dáváme konečný eh, konečný krok k tomu závazku učiněnému před rokem. Gruzie byla jedním eh, z prvních a nejaktivnějších států v regionu, které se vydali cestou k Unii a, platila, a platí za to svoji eh, cenu. Nicméně dnes eh, musíme být hrdí a radovat se z toho, že tady dochází k tak významnému kroku. Ale některé jevy jsou velmi alarmující. Jsou tady v zemi lidé, kteří jsou persekováni za své politické přesvědčení, justice je selektivní a stávající vláda ale dobře ví, že její e, kroky jsou zde vnímány velice e, e, s velikou, s velikou pozorností. Musí být jasné, že politická elita země musí být skutečně jednotná a držet při sobě, když jde o základní evropské hodnoty. Pouze tehdy a jen tehdy se tento gruzínský sen stane skutečností. Děkuji. Pan Bony je dalším řečníkem na minutu a půl. Vážené kolegyně a kolegové, cesta Gruzie k evropskému ekonomickému modelu není něčím, co začíná dnes. Má to svoji historii. Postupně se k tomuto bodu dostávaly i předchozí gruzínské vlády. Určité reformy již probíhají a lidé jsou hluboce přesvědčeni, že se jedná o jejich vlastní rozhodnutí a rozhodnutí dobré. Dnes je to konečná možnost najít další eh, nutnou energii unii tak, aby bylo možno realizovat i poslední cíle. Je to něco, co sjednocuje občany i politiky. Je třeba, aby se země přizpůsobila unijním normám, aby v zemi vládla spravedlnost a právní stát. To je základem moderního státu. Moderní stát není jenom e, efektivně fungující stroj, ale zároveň e, to musí být e, entita, která dodržuje i obecnější pravidla. Já v to pevně, pevně věřím. Na cestě k, na západ musí být Gruzie podporována Evropskou unii. Musíme Gruzincům dobře pomoci pomoci správně hodnotit své možnosti. Je tady otázka volného pohybu Gruzínců. Je třeba také pomáhat s implementací společných projektů. A na cestě Gruzie k Evropě potřebujeme ještě něco. E, ten, e, to rozhodnutí musí být zcela průzračné a musí být takto vnímáno všemi přáteli, ale i nepřáteli eh, eh, Gruzie. Přátelé, eh, Gruzínci jste silní a my vám budeme i nadále pomáhat. Děkuji a teď je na, na řadě Catch the Eye. Mám tady tři žádosti o slovo. Pan Pačetis na jednu minutu, prosím. tu dokumentu. Děkuji panu Mamikincovi eh, a vítám jeho zprávu. Eh, Gruzie je třetí země po Ukrajině a Moldavsku se kterou uzavíráme asociační dohodu. Je to velice důležitá dohoda, eh, jejímž prostřednictvím podporujeme závazky Gruzie vydat se cestou, vydat se evropskou cestou. Víme, že e, tato země se potýká s mnoha problémy e, kvůli tomuto svému rozhodnutí a o to více vítáme její volbu. E, volbu pro evropskou A nyní, nyní nás budou pojít ještě prohloubenější a silnější hospodářské vztahy, které výrazně zlepší a zkrášlí životy gruzínského obyvatelstva. Pan Pert na jednu minutu. Já velmi podporuji, pane předsedající, toto rozhodnutí Gruzie. Ta dohoda o přidružení je obrovským krokem kupředu. Je to to, co si přejeme i my pro Gruzii. A doufám, že na summitu v roce 2015 budeme moci ještě důkladněji probrat další perspektivy zemí, jako je Gruzie a další podobné zemi. Další eh, je velice důležité liberalizovat vízový režim. To je nepochybně eh, také jeden z významných výstupů samitu v Rize. Jde o svrchovanost Gruzie, jde o to, aby země mohla činit svrchovaná, samostatná, nezávislá rozhodnutí. Takzvaná smlouva o spojenectví a integraci e, mezi Ruskou federací a Abcházií je důvodem k velkému znepokojení. Obavy e, tady existují, že by toto mohlo vést k další akceleraci napětí mezi oběma zeměmi. Děkuji. Pan Korau na jednu minutu. Děkuji vám, eh, pan předsedající, za udělení slova. Chtěl bych říct eh, asi tolik, eh, několik málo připomínek po té, co jsem tady veslechl veškerou rozpravu. Několik připomínek k této dohodě o přidružení s Gruzií, protože velice často je tomu tak, že se hovoří o e, dohodě o volném obchodu s Moldaví a Ukrajinou, e, hovoří se o historickém kroku vpřed, o klíčovém momentu, nepochybně je tomu tak, my jsme tomu také velice příznivě nakloněni, velice příznivě e, nakloněni tomu, aby další země respektovaly zásady Evropské unie. Ale na, zároveň je tady určitá e, obava z Ruska. A my bychom měli e, tady více vynakládat e, určité úsilí, smířlivé úsilí k Rusku. Děkuji. Máme tady ještě dvě další žádosti. Pan Nike na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Při, toho, eh, přidružení Gruzie k Evropské unii je velice důležitým a pozitivním krokem, jak pro eh, Gruzii, tak pro eh, Evropskou unii. A já jsem velice pro eh, tuto dohodu o přidružení. A dovolte ještě, abych upozornil na jednu věc, která zatím byla trošičku stranou zájmu. Situace menšin v Gruzii je patrně klíčovou záležitostí pro budoucnost země, přestože byly přijaty určitá pozitivní opatření, a určité pozitivní kroky směrem k ochraně práv menšin, eh, tak tady přetrvává nedostatek důvěry a eh, nedostatek eh, pozitivních kroků. A to by mohlo mít nepochybně důsledky pro další integritu země tady e, není zapotřebí dlouze přemýšlet nad tím, jaké asi hrozby by mohly před zemí vyvstat, pokud se nebude zabývat problémy menšin. Takže většina i menšiny by měly spolu koexistovat, najít řešení. A posledním řečníkem je pan Penfein. Děkuji, pane předsedo. Eh, podobně jako kolega, já bych chtěl přednést několik poznámek eh, po této rozpravě, která mě přišla velmi zajímavá. Upoutalo mě, že jeden italský kolega z EPP, pan Martušelo, hovořil o zvláštním aspektu eh, v této dohodě, která nemůže být nazírána jako něco, co se skrývá před Ruskem. Myslím, že tato otázka není správně položena. Dohoda o přidružení s Grozí eh, se vůbec nemůže nazírat z tohoto hlediska, ale naopak eh, je třeba se na ně dívat jako na silnější Evropu, přítomnější Evropu v daném regionu. Není tady jenom Rusko nebo jenom Spojené státy, eh, které by v tomto regionu, v Kavkazku a kolem Černého moře měly hrát svou úlohu. Eh, nejsou to pouze tyto dvě země, které tam mohou mít eh, význam. Také EU má svůj význam, včetně ekonomiky a politiky. Děkuji vám. A jménem Evropské komise dávám slovo panu komisaři Avramopoulosovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych začal tím, že bych poděkoval všem členům parlamentu za jejich zájem i za vystoupení v rozpravě. Tato rozprava ukazuje, že jsme se shodli na tom, že je potřeba pokračovat v silné podpoře pro Gruzii, aby se přibližovala Gruzie k EU. A také vítáme politickou zaangažovanost Gruzie, která chce pokračovat eh, intenzivně ve svých reformách, zejména chce urychlit reformy v oblasti justice v právního státu a v respektování základních práv všech občanů bez diskriminace. Vše musí být transparentní, poměrné, bez politických motivací v justici a e, musí se ubírat správnou cestou. Pozitivní e, výsledky z uplatnění dohody o přidružení, to bude pouze první krok. A naše podpora bude tím nejlepším nástrojem pro Gruzii, aby dosáhla těchto cílů, to je vytvoření demokratické, stabilní a prosperující společnosti. A teď přejdu do um, svého eh, jazyka. A chci říci, že eh, asociační dohoda mezi EU a Gruzií otvírá samozřejmě evropskou perspektivu pro tuto zemi, která z historické perspektivy, stejně tak jako z geostrategické perspektivy, je zemí, která může sehrávat velice důležitou úlohu při rozvoji míru a spolupráce nejen s Gruzí, ale v celém širším regionu. Může otevřít cestu pro moderní evropský styl demokracie v Gruzii. Může se opírat o právní stát, o respektování základních práv, demokratických principů a může dát možnost Eh, ambiciozního rozvoje pro zemi, která prožila těžké období a může se nyní obírat o optimističtější evropskou budoucnost. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní zpravodaj pan Mamikins. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, pane komisaři, Tato dnešní eh, rozprava je pro mě potvrzením, že Evropská unie a Evropský parlament podporují politické změny v Gruzii. Otvírají se tady nové možnosti, ukazuje se tady solidarita s gruzínským národem a Eh, také mm, základ EU a mm, základem EU je právě myšlenka eh, solidarity, která je velmi drahá sociálním demokratům. Otvírá se nám tady partnerství eh, s Gruzií. A toto partnerství se nezaměřuje proti žádné jiné třetí zemi. Cílem je rozšířit spolupráci a tato spolupráce může být přínosná nejen pro Gruzii, ale pro celý region, včetně sousedních zemí. Chtěl bych poděkovat kolegům, kteří přispěli do této rozpravy a pomohli mi s prací na zprávě. Věřím, že zítra budeme mít pozitivní Eh, atmosféru a jasnou podporu. Eh, věřím také, že také bude možné zúčastnit se hlasování pro zástupce z Gruzie. A pak doufáme také, že ratifikace tohoto té nástroje je velice důležitou. Děkuji vám. Děkuji také za toto vystoupení, protože Toto je velice důležitý dokument, o kterém se bude zítra hlasovat. Tím se končí tato rozprava a hlasování proběhne zítra za účasti prezidenta Gruzie. A nyní přecházíme k chartumskému procesu a nadcházející iniciativě